komisi, co se týče ostrovního charakteru. Dám slovo autorce paní Iskře Mihajlové. Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, dámy a pánové. Ostrovy v EU mají zvláštní podmínky. Velice se liší od zbytku území. Článek 174 smlouvy o fungování Evropské unie explicitně říká, že ostrovy mají mnoho nevýhod. Šestá zpráva o ekonomické, sociální, teritoriální kohezi říká, že hospodářská krize postihla mnoho oblastí v EU a postihla především ostrovy. Ostrovy v EU jsou um, za hranicí periferie EU a jsou obzvláště zranitelné, protože Evropa čelí mnoha změnám, eh, včetně demografických výzev, energetiky a dalších. nejjižnější regiony EU jsou postiženy migračními toky. Přirozené nevýhody jsou problémem, protože jsou bariérou ehm, využívání potenciálu ostrovů. A proto potřebujeme více využít příležitostí, které existují, například digitální agendy. Vzhledem k mnoha eh, zvláštním rysům ostrovů EU by mělo přijmout opatření na zlepšení koheze, koheze ostrovů. Nicméně, když připravujeme programové období od roku 2014 do roku 2020, tak ostrovy nedostaly žádné zvláštní financování, jenom eh, modulaci kofinancování. V tomto kontextu jménem výboru Regi chci položit komisi následující otázku. Může komise poskytnout ehm, jasný popis jednotlivých nevýhod, jak jsou popsány v článku 174 TFEU. Jaké problémy, jakým problémům budou ostrovy čelit, tak jak jsou pode, popsány v NAC 3, 2 a 3, jaké tedy, jaká opatření přijme komise, aby tyto nevýhody řešila? A jaké kroky mm, komise přijme v budoucnu, tak aby byl respektovan článek 174 TF EU, protože ostrovy a um, jejich přirozené nevýhody by měly být um, mm, znány um, uh, jako mm, překážky kohezní politice. Věří komise, že další indikátory vedle HDP by měly být zohledňovány. Myslím indikátory, které se týkají nejenom ekonomického vývoje, protože jsou i jiné faktory, které je třeba zohlednit, protože ostrovy jsou velice zranitelné eh, vzhledem k jejich geografické poloze. Děkuji vám a těším se na vaše odpovědi. Nyní dám slovo paní komisařce Kretu. Eh, vážení eh, poslanci, vážené poslankyně, vážená paní Mihajlova, vážení kolegové, dobrý den, zdravím vás všechny a chci začít eh, tím, že chci poděkovat výboru REGI za tento ústní dotaz, který se týká podpory pro regionální, pardon, pro ostrovní oblasti prostřednictvím investičních a strukturálních fondů. Hned na začátku bych chtěla říci, že mě toto téma opravdu velmi leží na srdci. Loni proběhla dvě setkání, jedna na Guadeloupe na jaře a další setkání ve Štrasburku v lednu. Obě se věnovaly tomuto tématu. Také jsme se setkali s příslušnou komisařkou a také se členy Evropského parlamentu. Eh, s těmi poslanci a poslankyněmi, kteří eh, právě jsou se vzdálených ostrovních oblastí, abychom spolu diskutovali, jak v období 2014 až 2020 bychom těmto regionům mohli pomoci. Jak eh, bylo řečeno, ta, ty, ty, tyto oblasti jsou nejen velmi vzdálené od Evropy, ale navíc ještě narážejí na některé specifické problémy. Jak víte, evropské fondy mají dlouhou tradici, úspěšnou tradici a podporují právě e, regiony, které mají specifické regionální charakteristiky, včetně ostrovních oblastí, které narážejí na nejrůznější sociálně, ekonomické i environmentální problémy, e, které potřebují specifické zohlednění. Podle mého názoru toto je obsaženo v novém nařízení, které se týká eh, právě programovacího období 2014 až 2020. Žádáme členské státy, tedy pro které je to relevantní, aby vytvořili partnerské dohody a eh, zaujali integrovaný přístup, aby mohli eh, řešit specifické problémy těchto regionů, které narážejí na velmi závažné problémy a často dlouhodobé problémy. Již je tady celá řada eh, ostrovních eh, oblastí, které mají zvláštní eh, podmínky pro využívání regionálního rozvojového fondu. Také je tady uplatňována mnohem větší flexibilita, která bere v úvahu jejich specifické podmínky velmi vzdálené ostrovní oblasti, všechny tyto velmi vzdálené oblasti jsou ostrovy, mají celou řadu výjimek a zohlednění specifických eh, aspektů, kterými se snažíme zohlednit a kompenzovat závažné a dlouhodobé problémy, na které narážejí. Ale jak tady bylo řečeno, a já s tím souhlasím, je možné udělat ještě více. Komise velmi pozorně sleduje eh, situaci eh, regionu NUC 2 a NUC 3 a vytvořila eh, například faktor, tedy ukazatel lidského rozvoje a ukazatel sociálního rozvoje. Ovšem, to, co máme zatím k dispozici, není dostatečně přesné, alespoň zatím ne, pro zohlednění všech ostrovních eh, oblastí. Nicméně dále eh, pracujeme na těchto databázích, abychom mohli vypracovat novou zprávu o soudržnosti a abychom měli podrobný přehled o situaci všech těchto ostrovních oblastí. Děkuji vám za pozornost a pozorně budu sledovat diskusy. Děkuji a nyní se přesuneme k mluvčím za politické skupiny. Nejprve za EPP má slovo pančíku. Děkuji vám, pane předsedající. Dnešek je pro mě velice důležitým dnem, protože má iniciativa e, díky procedurám parlamentu a komise nyní znamená, že se v tomto sále zabýváme zásadním tématem. Chtěl bych se obrátit na paní komisařku a uvést jí několik konkrétních příkladů, aby získala lepší přehled o situaci, přestože se tímto tématem zabývá, eh, ne, nemá nutně úplný přehled. Eh, ostrovy potřebují přístup na trh, jsou dnes handicapované a znevýhodňované a všechny hovoří stejnou řečí. A sice, že Evropská unie se nerozhodla, zda jim udělí státní dotace či ne. Nízkonákladové společnosti e, utíkají z ostrovů, nadnárodní firmy utíkají z ostrovů. To znamená, že neexistuje e, územní kontinuita a e, nemají ostrovy možnost konkurovat v oblasti energetiky malé a střední podniky z ostrovů nemají možnost zapojit se do internacionalizace, protože jsou v podstatě osamocené. A je zapotřebí pochopit, že když hovoříme o všech těchto lidech, máme tam vlastně monopolní společnosti na přepravu zboží a turismus není udržitelný vzhledem k tomu, že má značně sezónní povahu. A to všechno je způsobeno faktem, že ostrovy nemají žádné financování vyčleněné přímo pro sebe. Takže to, naří, to nařízení, o kterém jste hovořila, paní komisařko, je velice slabé. Myslím si, že musí být odstraněno a posíleno. Máme několik klíčových cílů, která, jsou pro, která platí pro tato osamocená území. Takže já bych vás prosil, abyste přehodnotila svou pozici ohledně strategického rámce pro příští programovací období. Jménem socialistů a demokratů dávám slovo paní Jufrida. Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych poděkovat kolegům za jejich práci na tomto usnesení, které podporujeme. Děkuji paní komisařce, že jsem přišla a že věnuje pozornost ostrovnímu charakteru některých území. Je to téma, které je mi velice blízké. Já jsem ze Sicílie a kdo pochází z ostrovů, ten ví, jaké jsou tam podmínky. Ostrovy patří k nejzranitelnějším územím vzhledem ke svým strukturálním a přírodním podmínkám. Spočívá v tom jejich velké bohatství samozřejmě, ale také velká slabina. Dnes proto žádáme komisi, aby definovala e, tyto zranitelnosti, tato negativa a aby upozornila na nedostatky, které brzdí ekonomický růst a rozvoj ostrovů. Ostrovy mají samozřejmě sníženou mobilitu, tím pádem vyšší výdaje na cestování a těžší podmínky pro export. I pro turisty je těžší dostat se na ostrov. Z toho všeho by se mohly stát zdroje. Potřebujeme ale zacílené programy, které by cílily na specifickou povahu ostrovů. Je na komisi, aby vytvořila v podstatě program pro ostrovy, skupinu expertů, kteří by koordinovali politiku pro e, ostrovní regiony. Ostrovy mají mnoho co nabídnout. Moře, modrý růst, obnovitelné zdroje energie, e, biozemědělství. A proto bychom chtěli, aby komise podporovala ostrovy. Děkuji. Jménem ECR dávám slovo paní Tomašič. Děkuji. Život na ostrově není snadný já toto vím, protože já žiju na ostrově. Eh, dostupnost určitých produktů a služeb, především zdravotnictví, vzdělání, eh, to jsou jenom některé z výzvev, kterým čili čelí občané na ostrovech. Není eh, dostatek pracovních míst vzhledem k poklesu výroby, skutečnost, že mladí lidé opouštějí ostrovy, jenom přispívají k obtížné situaci, ale neměli bychom zoufat. Měli bychom uh, udělat více pro to, abychom využili potenciálu našich ostroví a proto musíme přilákat investory. A toto můžeme udělat pouze um, deregulací investicemi do uh, infrastruktury. Ve spolupráci se soukromým sektorem. Myslím, že na tom se shodneme. Proto vás žádám, abyste podpořili pozměňovací návrhy, které jsem předložila jménem z frakce EKR. Děkuji. A nyní dám slovo jménem ALDE panu Jakovčičovi. Děkuji. Eh, paní komisařko, ostrovy nejsou jenom statistickou kategorií. Ostrovy jsou také život, Bohužel je to život eh, ve slepé uličce, protože lidé odcházejí z ostrovů, opouští ostrovy. Nemůžeme um, ostrovy považovat pouze za statistickou kategorii noc 2 a 3. E, eh, proto, už protože máme hodně velice malých ostrovů, kde je život ještě obtížnější než na těch větších. Chorvatsko, je jedno z těchto zemí, eh, která je země, kde je velký počet obyvatel malých ostrovů a proto život na ostrovech je velmi obtížný ve všech aspektech. Eh, nakonec chci říci, že pokud um, ztratíme identitu našich ostrovů, tak ztratíme identitu mnoho člen, mnoha členských zemí a um, nakonec i celou identitu Evropské unie. Evropská unie byla také vytvořena na ostrově. A e jménem frakce GUE, pan Papadomulis. Děkuji, pane předsedo. Paní Kretu, článek 174 zůstává pouze na papíře nedochází k uplatnění politiky, která by pomáhala soudržnosti ostrovních oblastí. Komise musí udělat víc. Musí udělat víc pro ostrovy Evropské unie a zejména pro ostrovy v Egejském moři. Pro ostrovy jako Lesbos. Je to řecký ostrov eh, v Egejském moři. Má 85 tisíc obyvatel. V roce 2015 tam přišlo 500 tisíc uprchlíků obyvatelé ostrova Lesbos se slanou herečkou Susan Sarandon byli navrženi na Nobelovu cenu míru, protože projevili solidaritu a humanismus vůči těmto válečným uprchlíkům. Vyplňovali ta prázdná místa v činnosti EU. E Vy v komisi musíte udělat více, protože Ostrovy jsou přece velmi důležité oblasti i z turistického hlediska. Je tam problém infrastruktury pro obyvatele. Jsou tam velké náklady na eh, všechno. A eh, Evropa tedy teď ještě čelí krizi uprchlíků, která také doléhá na ty ostrovy. Je třeba eh, nikoli slov, ale činů. A nyní jménem EFDD paní Damato. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý den, paní komisařko. Děkuji, že jste přišla eh, k projednání této důležité otázky. Důležité také pro moji zemi. My sdílíme většinu toho, co je obsazeno v návrhu usnesení. Eh, vezměme si příklad Sardínie podle Evropské unie je ekonomicky tato oblast zdravá, já tam HDP na úrovni 70%, ale musíme říci, že Evropská unie by měla být obezřetnější a měla by eh, se vymanit z takového jakéhosi eh, s slabozrakosti, protože je tady celý velký problém problémů Regionální vlády často nejsou schopny všechno zvládat z hlediska využívání strukturálních fondů. Často mají systémy, které nejsou eh, na úrovni. A eh, Tady se vytvářejí pozemní vazby v eh, oblasti vulkanické činnosti, to je směšné. A ob, úloha obnovitelných eh, energií a trvale udržitelné dopravy je tady důležitá. Návrh usnesení hovoří o zaměstnanosti, o energetice. Je tady celá řada rozhodnutí, které je třeba přijmout. A je třeba, aby vlády upřesnily, co eh, by chtěli a tak eh, nedopouštěli takové různé ústupky. Děkuji paní Damato a není za ENF pan Salvini. Děkuji, pane předsedající. Paní komisařko, Jedna věc je vaše hodnocení a druhá věc je realita. Sicílie a Sardinie má 50% nezaměstnanost mladých. Mladí lidé odcházejí. Se Sardinií a Sicílií se zachází jako s koloniemi. Jednak s nimi tak zachází Itálie a jednak Brusel. E, nikdo jim nepomáhá, naopak jsou poškozovány. Evropská pravidla pro Liborov, rybolov jsou katastrofou, která naprosto blokuje e, import a ohrožuje pracovní místa. Pravidla pro zemědělství jsou další katastrofou, protože protože jasně znevýhodňují středomořské produkty, což vede k uzavírání tisíců eh, společností a mnoho polí už není obděláváno. Pokud jde o dopravu, tam je situace absurdní. Hovoříte o znečištění, nicméně na Sicílii je jediná železnice a většina, eh, většina, většinou se tam jezdí na, na plyn. Sicílie naprosto zaostává a o Sardinii ani nemusím mluvit, pokud jde o železnice. Tam nejsou ani dálnice. Takže komise hovoří o tom, že infrastruktura by měla umožnit rozvoj i námořního sektoru, ale příliš se toho neděje. Takže jménem evropských ostrovů, jako je Sicílie a Sardinie, říkám, prosím, nepouštějte se touto cestou. Naopak eh, rozviňte, vyviňte nějaký plán. Hleda, že byste chtěli na ostrovy ubytovat imigranty. Děkuji a nyní se přesuňme k dalším řečníkům. Dávám slovo paní Estera Sferagut. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Především eh, velmi vítám toto usnesení o ostrovní eh, situaci. Myslím, že to je velmi důležité. Děkuji všem zpravodajům, kteří přispěli k vypracování tohoto textu. Já jsem z Malorky, eh, jeden z Baleárských ostrovů ve Španělsku. My jsme již dlouhou dobu bojovali eh, za to, aby se uznala zvláštní eh, charakteristika ostrovních eh, ostrovů a to není dokonce jedna specifika, to je dvojí, trojí specifika těchto ostrovních oblastí. Má to velký dopad na náklady, na zemědělství, na dopravu, na propojení, na zdravotnictví, na školství a proto je třeba kompenzovat tyto problémy ve e, článku 174 také smlouva uznává e, tuto specifičnost. Ovšem, když pak jdeme k rozpočtu, tak vidíme, že se objeví problémy. Já tady vítám návrh komise a také návrh e, usnesení, kde se říká, že by se vytvořila agenda pro ostrovy EU a také bílá kniha pro rozvoj ostrovních oblastí. Je to velice důležité podpořit tyto oblasti, aby měly stejnou konkurenceschopnost ve všech strategických oblastech a aby také mají měli stejné příležitosti jako zbytek kontinentální EU. Děkuji. Děkuji, prosím, pan Papadakis. Děkuji, pane předsedo. My se nacházíme v Evropě, kde respektování biodiverzity je základním principem a nestačí jen uznat specifičnost a nevýhody určitých regionů. Ostrovní oblasti mají mnohočetné problémy. Je třeba vymanit je z izolovanosti, je třeba mít zvláštní mechanismy, které umožní překonat chronické problémy, na které narážejí. V mnoha případech takové problémy vedou také k tomu, že není ani přístup k základním produktům, jako je voda. Také je tady problém s nedostatkem základních služeb. Máme příklad malých ostrovů v Řecku, které nemají všechny potřebné služby. A také je třeba snížit eh, ty problémy, jako například přístup k obnovitelným zdrojům energií příštím programovacím období 2014 až 2020 je třeba již eh, konat, jinak ztrácíme čas, ztrácíme příležitosti, ztrácíme možnosti investic. Také je třeba eh, využít definice Eurostatu. To je jediný možný přístup. Kritériem je vědět, do jaké míry určitý ostrovní mm, region je opravdu ostrovní ale tady se neberou v úvahu některé jiné eh, problémy, jako vzdálenost od zbytku Evropy a jiné problémy, eh, například eh, propojení. Děkuji, pan Chuntis, děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Dnes hovoříme o ostrovních oblastech to jest o potřebě pomoci, mnoho eh, strané pomoci eh, takovýmto ostrovním oblastem. V mé zemi to prakticky neexistuje. Taková podpora byla úplně zrušena, protože řecké ostrovy doplácejí na důsledky politiky škrtů a úspor. Eh, zrušeny byly fiskální režimy, které například platí na jiných evropských ostrovech, například snížená DPH která má právě kompenzovat problémy těchto regionů. Dále ehm, místní ostrovní letiště byly prodány za levnou cenu to nesnižuje náklady na dopravu. Přitom právě to je tak velice důležité pro dostupnost těchto ostrovů. A také je tam ještě, jsou tam ještě důsledky migrační krize, zejména pro ostrovy v egejské oblasti. Ehm, tady se neprojevuje solidarita s Evropou. Paní komisařko, prosím, odpovězte mi na jednu otázku. Já jsem ji položil již před čtyřmi měsíci ehm, v rámci politiky soudržnosti, jaký rámec vytváříte pro ostrovy, pro konkrétně řecké ostrovy, eh, na které doléhá drtivá většina důsledků migrační krize. Děkuji vám předem za odpověď. Slovo má pan Lavia. Vážení kolegové, je dobře, že můžeme diskutovat uh, Eh, děkuji paní komisařce, že eh, přišla. Já mám otázku. Nyní jsou ostrovy marginalizovány nejenom fyzicky, ale také ekonomicky, sociálně. Komise navrhla, eh, že bude jednat, něco udělá pro tyto regiony a pro periferní regiony ale nikoli pro všechny ostrovy. Takže co EU udělá pro propagaci e, integrace, kontinuity a e, pro to, aby existovala skutečná agenda, agenda, která by pomohla překonat ekonomickou marginalizaci a zaostávání ostrovních ostrovů. Já jsem z ostrova, abych se sem dostal, tak musím um, letět třemi letadly. A to si ještě nemu, naštěstí nemusím platit sám letenky. Takže co udělá komise, aby eh, podpora integraci snížila dopravní náklady a to, aby se naše zboží dostalo na trhy? Děkuji. Nyní přejdeme k eh, postupu Catch the Eye. Máme tady hodně žádostí o diskusi. Já jsem byl flexibilní, vzhledem k tomu, že toto je důležité téma a mnoho eh, z vás, jsou, z vás je citlivých vůči tomuto tématu. Pokud skutečně chcete si vzít slovo, tak prosím, respektujte jednu minutu. Jinak budu muset snížit počet, počet řečníků. Pan Maletič. Paní Maletič. Děkuji. Um, Paní komisařko Fančika, vám děkuji za tuto iniciativu. Já jsem eh, ze země, která má více než tisíc ostrovů. A musím říct, že se bojím eh, toho, co se stane s našimi ostrovy, protože lidé odtamtud ocházejí, odcházejí. Na evropské úrovni, na národní úrovni musíme přijít s lepšími politikami, které eh, podpoří ostrovní ekonomiky. Nyní vidíme, že jenom s vyšším kofinancováním jsou projekty financovány z Fondu kolezní politiky. Proč nemůže být státní pomoc flexibilnější, co se týče ekonomických projektů na ostrovech? Proč nemůžeme kofinancovat e, z větší míry bez ohledu na, na regiony NAC, podle kterých jsou ostrovy klasifikovány? To by vytvořilo nová pracovní místa, protože chceme, aby tam zůstalo více lidí. Nyní Nikola. Paní komisařko, je mnoho problémů. Um, obyvatel ostrovů. HDP je o 5% nižší, lidé opouštějí ostravy, uh, Ehm, zdravotnické služby jsou nedostupné. HDP ehm, ovšem není jediné kritérium, nezohledňuje další kritéria, které stěžují život na ostrovech. Můžeme hovořit o různých definicích, ale myslím, že jsme neudělali dost pro evropské ostrovy, především um, podle článku 174. Um, politiky nebyly, EU nebyly dostatečně adekvátní. Já jsem z Chorvatska, vyzývám e, komisi, aby analyzovala životní náklady na ostrovech a přizpůsobila tomu finanční pomoc a programy. My potřebujeme strategický program, potřebujeme pomoci ostrovům a e, musíme jim po, pomoci využít plný potenciál. Eh, děkuji, pane předsedo. Článek 184 smlouvy o fungování Evropské unie uznává, že ostrovní oblasti prožívají konstantní problémy, které potřebují zvláštní pozornost. Tyto nevýhody se právě týkají demografické situace, ale také zeměpisné situace. Tyto ostrovy mají problém konkurenceschopnosti a také soudržnosti v sociální oblasti. Ostrovy jsou obzvláště eh, citlivé na eh, krizové jevy Tady se eh, v Egejském moři zrušil zvláštní fiskální eh, režim. DPH vzrostla na 23%. Zvýhodnění, které dříve platilo, už neplatí na těchto ostrovech eh, v Egejském moři. Některé letiště byla prodána, privatizována do soukromých rukou. A také je tady navíc ještě obrovský nárůst. 60 tisíc migrantů jen za začátek roku 2016 na ostrovech v Egejském moři. Vytváří to sociální sociální problémy, ty postihují i e, turistický image na těchto ostrovech. Turismus je přitom tak důležitý pro rozvoj těchto ostrovů a já myslím, že je třeba alespoň vrátit DPH z 23 na 13 Pan Marino Epintu. Senhor Presidente, Senhora Comissária, um Pane předsedo, já jsem ze země, která má dva autonomní regiony v Atlantiku, jeden z nich jsou Azorské ostrovy, mají devět ostrovů, což e, samo o sobě vyvolává další problém. Dvojí ostrovní charakter. E, lidé se musí pochybovat mezi těmi devíti ostrovy. Jsou tam tisíce migrantů z USA, z Kanady a hodně z nich e, má Eh, cestují tedy více do USA, do Kanady, než mezi těmi ostrovy. Náklady na dopravu mezi ostrovem jsou obrovské a je obtížné pro ty občany, aby eh, se přesunovali. Eh, já jsem navštívil dvě školy na Azorech a Ehm, tedy pozval jsem děti sem a ty děti museli některé letět čtyřmi různými lety, aby se sem dostali. My nemůžeme Evropu budovat bez skutečné koheze, bez toho, aby tito lidé měli možnost svobodně cestovat ehm, ve své zemi a v Evropě. Pan Diegaš? Um, Evropské národy trpí dopady úsporných opatření, které má podporu velkých financí. Ostrovní regiony jsou obzvláště těžce postiženy, protože mají velkou nevýhodu. Azury Madeira trpí dopadem mm, programu Trojky. Tyto lidé čelí obrovskému znevýhodnění, když se snaží přežít v tomto liberalizovaném světě. Jak jsme viděli tedy návštěvu zemědělského výboru, tak tyto problémy nevyřešíme tím, že vyhlásíme Evropský rok ostrovů. Budeme potřebovat specifickou politiku pro tyto ostrovy. Pomoc s dopravou, tak aby ostrovy měly stejné příležitosti jako jiné části Evropy. Pan Kristoforu. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat eh, kolegovi Salvatore Čekumi a poděkovat všem dalším kolegům, kteří se věnovali otázce ostrovních oblastí. Eh, naše ostrovy, představte si ostrov, eh, představte si, že by byla Evropa bez ostrovů. Je tedy na čase eh, přejít od slov k činům. Eh, ostrovy se musí vymanit z izolovanosti. Jsou konkrétní návrhy a teď je třeba legislativní balíček, jako byl balíček Delors, balíček Juncker a nyní je třeba balíček pro ostrovy. Vymanit je z izolovanosti. Evropská unie by nám měla pomoci v naší iniciativě vytvářet eh, zdarma síť Wi-Fi pro všechny ostrovy aby bylo možné pomoci také dopravním eh, firmám eh, na těchto ostrovech, eh, dát podněty, aby ostrovy a jejich obyvatelé měli přístup ke všem požitkům. Z ostrovu, můžeme udělat oblast, která hodně nabízí Evropské unii. Je na to, mají na to právo. Děkuji. Prosím, pan Aguilar. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já se s velkým zájmem účastním této eh, diskuse o eh, ostrovní oblasti. Já jsem eh, se věnoval například ze situaci na Kanárských ostrovů, tedy ostrovní oblasti v mé zemi. V pro období až do roku 2030 je tady určitý program, který chce eh, právě zdůraznit eh, situaci těchto oblastí. Je tady první oblast, to je zaměstnanost. V těchto oblastech totiž bývá vysoká míra nezaměstnanosti. Dále otázka odborné přípravy, aby se místní pracovní síla připravila náležitě pro získání pracovních míst, ale především jde také o to změnit kritéria HDP jako jediný a eh, výlučný ukazatel ukazatel, podle kterého se posuzuje hospodářský rozvoj těchto regionů. Je třeba také sledovat demografický, ekologický, sociální rozvoj a vytvořit impuls synergií pro solidaritu eh, celé EU vůči ostrovním eh, oblastem. Eh, ostravní politika musí mít velkou úlohu. Pan Schwab. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, já jsem velice pozorně sledoval tuto debatu. Já nepocházím z ostrovního regionu, nicméně mnoho eh, problémů, které tady bylo popsáno, existuje i na evropské pevnině. Já si myslím, že samozřejmě na ostrově jsou potíže s byrokracií, silnější a více znevýhodňují lidi než v ostatních oblastech Evropy a proto tedy bych apeloval na ostrovy k tomu, aby se zhostili své povinnosti. Já vím, že uprchlická krize momentálně ukazuje, jak důležité, je fungování infrastruktury na evropských ostrovech. Takže já si myslím, že bychom měli využít současné možnosti a využít krize k tomu, eh, abychom se postarali o administrativu a infrastrukturu na ostrovech, která by pomáhala lidem odstraňovat problémy. Já si myslím, že jaksi eh, solidarita eh, Centra Evropské unie by měla mířit snažit i na ostrovy. Pan Soru. Děkuji, pane předsedající. Tato iniciativa je velice důležitá. Jménem eh, Regi eh, výboru bych chtěl poděkovat za možnost eh, diskuzi s paní komisařkou. Chtěl bych předat jasnou zprávu, paní komisařko. Situace, zpráva o situaci v politice soudržnosti jasně říká, že krize dopadla nejvíce na ostrovy ostrovy zaostávají z hlediska rozvoje a jakýkoliv růst, který by mohl pomoci soudržnosti evropské ekonomiky, se tam neodehrává. Chtěl bych zmínit dvě věci. Za prvé je velice důležité v dnešní době mít sítě. Ostrovy mohou překonat svůj izolovaný charakter pouze budou-li součástí sítě a my musíme vyvinout iniciativu pro zapojení ostrovů, digitální zapojení, energetické zapojení a tak dále, abychom neměli ostrovy jako je Sardinie, která je naprosto odpojená od plynové sítě. Potřebujeme eh, dopravní spoje a zlepšení mobility. Myslím, že musíme jednat hned. Paní Breso. Děkuji, pane předsedající. Z té debaty je jasné, paní komisařko, že eh, to, že je tu několik důležitých bodů. Za prvé, všechny ostrovy mají mnoho společného. Všechny ostrovy trpí většími problémy než pevnina. Kromě toho jsou tu ale veliké rozdíly mezi jednotlivými ostrovy, co do velikosti odlehlosti a tak dále a mají různé problémy. Proto bych se vás chtěla zeptat, když jste si teď vyslechla o všech možných problémech, hodláte vypracovat bílou knihu, která by brala ohled na tyto rozdíly mezi velkými ostrovy, malými ostrovy, Potom ostrovy, které jsou vlastně izolované na druhou, protože jsou součástí souostroví. To je tedy eh, můj apel na vás a doufám, že ho přijmete. Děkuji, eh, paní Grapini. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, paní komisařko. I když já nežiji eh, na nějakém ostrově, podobně jako pan Šváb, velice dobře chápu, jaký je problém ostrovů. Jsou to problémy velmi podobné, eh, jaké mají problémy východní Evropy. Eh, je tady potřeba podporovat politiku soudržnosti, aby se životní úroveň přiblížila eh, zbytku kontinentu. Paní komisařko, děkuji, že jste přišla, že se účastníte rozpravy a prosím, abyste Ehm, myslela také na určité použití ukazatele lidského rozvoje, eh, protože chceme vytvořit lepší kvalitu života. Ukazatele takového typu jsou velmi vítány. Nezapomínejte na politiku soudržnosti i ve východní Evropě, eh, kde jsou podobné problémy jako v ostrovních regionech je správné potvrdit, jak důležitá je regionální politika v partnerství pro rozvoj eh, Fondu soudržnosti. Děkuji. Děkuji. Bylo opravdu velmi mnoho žádostí a mnoho projevů v rámci Catch the Eye. Byly tady velmi silná sdělení. Prosím, paní Kretu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážení kolegové, vážené kolegyně, děkuji za vaše příspěvky do rozpravy. Já eh, jsem se již na začátku snažila vás eh, uklidnit, ujistit, že připisují velkou důležitost specifičnosti eh, ostrovních oblastí a zejména velmi vzdálených ostrovních oblastí. Jak už jsem řekla loni, zúčastnila jsem se výroční schůze na Guadalupu letos bude eh, tato výroční konference na Madejře. Před dvěma týdny ve Štrasburku jsem se setkala s celou řadou z vás poslanci, poslankyněmi, kteří pocházíte z velmi vzdálených oblastí. Chtěla jsem, aby komisař, který se věnuje klimatickým změnám, eh, aby byl tady se mnou. Vím, že mnozí máte problémy, které se specificky týkají eh, rybolovu, námořní politiky a podobně. Jak jsem řekla již na začátku, velmi vzdálené ostrovní oblasti a ostrovní oblasti vůbec jsou součástí členských států. A já jsem velmi ráda, že v prosinci Evropský soudní dvůr přinutil členské státy, aby brali v úvahu velmi vzdálené oblasti v operačních programech, aby eh, členské státy brali v úvahu jejich specifika. Můžeme vás ujistit, že vedeme stálý dialog s členskými státy, aby věnovali pozornost, kterou vzdálené a ostrovní oblasti potřebují. Jsou to tedy vůbec oblasti specifické. V, ve finančním rámci pro strukturální a investiční fondy v období 2014 až 2020 eh, máme velice dobrý nástroj pro reagování na specifičnost ostrovních oblastí. Já vás ujišťuji, že vydám Ehm, doporučení pro eh, guvernéry v těchto oblastech. Eh, nestačí, aby jednou za rok Evropská komise se jela podívat eh, na tyto ostrovy. Nemůžeme znát dobře realitu, nepovedeme-li stálý dialog se zástupci těchto oblastí a díky tomuto dialogu lépe poznáme problémy, na které narážejí tyto oblasti. Můžete se mnou počítat, můžete se spolehnout ehm, na komisi. Pokud je o Řecko, Víte, že loni jsem tady před vámi žádala o zvláštní e, opatření, aby bylo možné čelit výjimečné situaci. A myslím, že se nám podařilo změnit nařízení, e, aby tady bylo lepší, lepší míra financování a tím doufám, že jsme udělali vše, co je možné pro Řecko. Souhlasím s tím, co tady zaznělo. V roce 2015 přišlo obrovské množství uprchlíků na řecké ostrovy. To je obrovská zátěž pro řecké orgány. Komise se snaží maximálně pomoci Řecku a Jde také o to, jaké jsou tady administrativní kapacity. Hovořili jste tady o e, ostrovu Lesbos. Já jsem se setkala s guvernérkou ostrova Lesbos, ale bohužel Řecko si nepřeje využít Evropský fond, aby bylo možné řešit migrační problém, i když taková možnost tady je. aby se například postavili eh, mobilní eh, nemocnice, polní nemocnice a jiné eh, možnosti. Evropská komise již převedla významné sumy za tímto účelem. Znám obrovský problém, na které naráží Řecko a chci vás ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom reagovali na specifické problémy ostrovu. Bohužel, ale mnohé státy se nepřejí, aby tyto ostrovy byly považovány jako zvláštní případ. Například Řecko. Prostřednictvím přístupové smlouvy se Řecko, si Řecko vyjádřilo, že si přeje být považováno za jednotný, jednotné území a nechce zohlednit eh, výjimečným způsobem své ostrovy. A ne, nepřeje si, aby ostrovy tedy měly zvláštní zacházení. Naproti tomu ve Francii eh, dohoda o partnerství s Francií říká, že právě velmi vzdálené ostrovní oblasti Francie, eh, Guadeloupe a podobně, potřebují zvláštní politiky. Takže tady jde také o sdílenou odpovědnost eh, s členskými státy, zejména pokud jde o využití evropských fondů. Je to vlastně stoprocentně odpovědnost členských států. Jak už jsem řekla, máme k dispozici řadu výjimek a výjimečných opatření. Teď je v oblasti, která nastává, eh, využít eh, regionální politiku, politiku tak, aby fungovala co nejlépe pro všechny tyto oblasti. Já jsem k dispozici, o tom vás ujišťuji. a věřím, že se nám podaří letos zorganizovat eh, setkání právě na toto téma, abychom zajistili, že ostrovní oblasti mohou překonat všechny současné problémy a aby také přispívali k naplnění cílů Evropské unie. Velmi pozorně sledujeme situaci periferních oblastí a ostrovních oblastí. Já jsem byla například nedávno na Sicílii. Přejeme si, aby evropské fondy byly co nejlépe využívány, aby bylo možné zajistit pozitivní dopad na ekonomiku ostrovů, zejména pokud jde o zaměstnanost a také o optimální využívání energetických zdrojů. Jeden z velkých problémů, o kterém jste také vyhovořili, se týká dopravy. Někdo řekl, že, je, že tady musí vlastně letět čtyřmi letadly, aby se dostal do Bruselu, mm, ale je to také odpovědností členských států, například Francie subvencuje eh, ze svého rozpočtu náklady na dopravu občanů, kteří žijí v takových oblastech. Jiné země jako Španělsko také takto postupují. A jsou tedy země, které subvencují letenky. Ale my v EU to nemůžeme udělat, to není naší pravomocí. Musíme tedy dále diskutovat o specifickém problému ostrovů já jsem přesvědčena, že to je velmi důležitá otázka, že tady potřebujeme výjimečná, eh, výjimečné situace, výjimečné eh, řešení. A eh, diskutuji o tom také s ostatními komisaři. Protože vím, že například rybolovná politika je velice přísná, ale v případě ostrovů je potřeba určitých výjimek právě protože narážejí na velmi závažné problémy. Během eh, rozpočtového období 2014 eh, až 2020, to, co vy sami jako spoluzákonodárci schvalujete, to je eh, nástroj, který může pomoci, ale ještě zbývá hodně udělat. Co mám k dispozici, abychom společně našli ty nejlepší nápady a každý nápad je velmi vítám. Děkuji. Grazie, komisario. La discussione su... Děkuji, ehm, paní komisařko. Tím ukončujeme